Paní Preuss jako členka delegace bude jmenována jako členka výboru AKT. Místo paní Gebhardové jsou nějaké námitky, nikoliv je to tedy schváleno. Inko přijal doporučení ne